jednání které, Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 26. května. Vážené kolegyně, vážení kolegové, s velkou lítostí včera jsme dostali zprávu o úmrtí Johna Luca Bonano. Kolega Bonano roku 2014 se stal členem našeho eh, parlamentu, pracoval v ITRE a byl také částí eh, interparlamentní delegace AKP. Pan Bonano se včera stal obětí těžké dopravní nehody a zemřel přímo na místě nehody celou řadu let byl starostou Bogotézia, eh, italské obce. Jeho manželka přežila tuto nehodu a pan Malano zde zanechal tedy svoji rodinu a svoje děti. Mnozí byli otřeseni touto tragédií a v těchto těžkých hodinách soucítíme s jeho ženou, které přejeme rychlé zotavení a přejeme jeho rodině mnoho síly, aby překonala tuto tragédii. Prosím vás, abyste povstali a minutou ticha uctili našeho kolegu. Mnohokrát děkuji. Protokol a přijaté texty z 25. a 26. května jsou k dispozici, jsou námitky. Takže zápis.